Gut, liebe Kolleginnen Kollegen. Tak, vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajuji znovu naši schůzi. A začneme s bodem číslo 17. Punkt 17. Eh, Pod 17 je výměna názorů s velvyslancem Čínské lidové republiky, s velvyslankyní paní Yang Yan Yi. A není pochyb o tom, že Čína je naším největším obchodním partnerem a že společně máme šanci dále posílit růst a v současnosti vyjednáváme o investiční dohodě a možná i o dalších krocích. Každopádně jde tady o důležité e, diskuze o hledně bezpečnosti a e, ochraně e, investorů. Já mám radost, že paní velvyslankyně je zde přítomná. Máme k dispozici tlumočení do čínštiny. Můžete tedy e, také hovořit čínsky a poslouchat čínštinu a sice na kanále 22. Tímto vám, paní velvyslankyně, dávám slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Bernde Lange, předsedo výboru INTA, pane Juliu Winkler, předsedo monitorovací skupiny pro Čínu, vážení poslanci Evropského parlamentu. Je mi velkou ctí, že mám příležitost k vám dnes hovořit. Ještě než přejdu k obsahovým záležitostem, chtěla bych poděkovat členům INTA, za jejich působení, zejména od doby, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Od té doby výbor INTA hraje zásadní a nepostradatelnou roli v posilování obchodních vazeb mezi Čínou a Evropskou unii. Vážíme si vašeho odhodlání a vašeho přínosu. Vztahy mezi Čínou a Evropskou unii jsou vám všem dobře známé. Vzhledem k tomu a vzhledem k nabitému času se dnes odpoledne e, omezím na tři témata, která pro vás budou zajímavá. Za prvé e, je to e, No, jsou to no, nové, nové čínské normy a jejich relevance pro Evropskou unii. Za druhé, čínská všeobecná reforma a otevírání. A za třetí, další rozšíření obchodních vazeb mezi Evropou a Čínou. Takže za prvé, čínská nová, eh, nová normalita. Eh, čínská ekonomika vstoupila do nové fáze. Přesouvá se z vysokorychlostního růstu k růstu spíše střední nebo pomalou rychlostí. Od extenzivního modelu, který se zaměřoval na kvantitu a rychlost, se přesouvá spíše k modelu intenzivnímu, který se soustředí na kvalitu a efektivitu. a od investic do produkce spíše k inovacím. Ekonomika stále narůstá co do objemu e, a Předpokládá se zhruba 7% růst, který e, vytvoří e, vyšší e, moment růstu, než tomu bylo v předchozích letech. Je zapotřebí říci, že čínská ekonomika je velmi odolná a má vysoký potenciál, který nám dává dostatek prostoru k vytvoření celé řady politických nástrojů na podporu kreativity společnosti. tak, jak to předpokládá zpráva Světové banky. Tato změna růstové strategie a adaptace na nové výzvy Eh, způsobí, že Čína bude mít dobrou pozici k tomu, aby se stala moderní a harmonickou společností s vysokými příjmy do roku 2030. Eh, plně důvěřujeme v to, že Čína se promění v prosperující společnost ve všech ohledech do roku 2020 a v prosperující silnou demokratickou, eh, kulturně vyspělou a harmonickou moderní socialistickou zemí do poloviny tohoto století. Čínská ekonomika je charakterizována vyšším stupněm rozvoje a sofistikovanější dělbou práce a také optimalizovanou strukturou. V obchodních vazbách mezi EU a Čínou vše vypadá dobře. Díky čínskému silnému ekonomickému výkonu obchodní vazby mezi EU a Čínou doznaly značného rozšíření z 2,4 miliard dolarů v roce 1975 na 615 miliard dolarů v loňském roce což je úžasný nárůst, v podstatě 250 násobný. Evropská unie je největším obchodním partnerem Číny už 10 let po, po sobě a Čína je nej, druhým největším obchodním partnerem Evropské unie. Každý den si Čína a Evropská unie vymění obchod v hodnotě přes miliardu euro. Když se díváme do budoucna, tak čínská agenda pracovních míst, růstu a e, konkurenceschopnosti e, bude těžit z čínské nové normality. Čína nyní urychluje nový způsob industrializace, e, využívání informačních technologií, urbanizace, modernizace zemědělství, zeleného růstu a e, importuje zboží v hodnotě 10 bilionů dolarů a čerpá investice ze zámoří v hodnotě přes 250 bilionů a v následujících letech bude generovat vyšší příležitosti pro obchod, růst, investice a spolupráce s dalšími zeměmi a regiony. což zcela jistě usnadní e, evropský proces strukturálních reform k, s cílem vytvořit střednědobý růstový potenciál a e, s konvergenci zájmů mezi Čínou a Evropskou unii. Za druhé, všeobecné otevírání a všeobecné reformy v Číně. Jsme hluboce přesvědčeni o tom, že reformy a otevírání země jsou nutné eh, pro eh, podporu rozvoje. Eh, Čína prohlubuje reformy a strukturální úpravy. Mimo jiné Čína posiluje úsilí o zjednodušení státní zprávy a o předání větších pravomocí eh, administrativním jednotkám na nižší úrovni, tak, aby byl posílen růst trhu a odstraněny překážky. Mimo jiné Čína také eh, provádí eh, reformu fiskálního a daňového systému a reformu státem vlastněných podniků a státního kapitálu. Čína se i nadále e, otevírá tak, aby podporovala reformy a liberalizaci a usnadňování obchodu a investic. Export je stabilní a Čína zvyšuje import. Minulý rok přímé investice v Číně dosáhly 120 miliard amerických dolarů čímž se e, Čína stala největší e, destinací na světě pro přímé investice. Čínské investice v zahraničí e, dosáhly hodnoty 103 miliard dolarů. V době nedávného výročního fóra pro Ázie prezident Xi Jinping jasně prohlásil, že Čína bude k světu otevřenější. A to prostřednictvím politik, které posilují zahraniční investice a které se nezmění. E, zájmy e, investorů a podnikatelů ze zahraničí budou chráněny a budou poskytovány lepší služby. S cílem vybudovat novou otevřenou ekonomiku se Čína proměňuje a posiluje zahraniční obchod a zvyšuje podíl e, služeb v tomto obchodu a zaujímá proaktivnější dovozní politiku, e, ve které importuje pokročilé technologie a klíčové vybavení. Čína eh, se také proaktivněji staví k využívání zahraničního kapitálu na vytvoření stabilního, férového, transparentního a předvídatelného podnikatelského prostředí. Pracujeme na sjednoceném zákoně o zahraničních investicích a revizujeme katalog pokynů pro průmyslové podniky e, na téma zahraničních investic. Cílem toho je e, zlepšit stávající systém zprávy zahraničních investic a přijmout e, správní model, který by byl založen na eh, celostátním řízení a na negativním seznamu. Kromě toho Čína zavedla nový systém pro zámořské investice, pro jejich přeskum a schvalování, eh, který bude eh, který bude založen na průběžném sledování dat. Abychom vytvořili nové prostředí ve všech oblastech. Spolupracuje Čína s relevantními zeměmi na vypracovávání eh, ekonomického pásu hedvábné stezky a také námořní hedvábné stezky pro 21. století. Čína také aktivně vyvíjí eh, pilotní obchodní zóny v Šanghaji, eh, kantonu Guangzhou a dalších městech, tam, kde tam, kde právě provozuje modely založené na národním řízení a negativním seznamu. Zvyšujeme také e, úroveň e, okamžité a ex post regulace. Tak, e, jak plyne z ukazatelů sociálního výkonu Číny v uplynulých letech, nové kolo všeobecných reform vede ke kýženým výsledkům a bude k ním vést i nadále. Za třetí, další rozšiřování obchodních vazeb mezi Čínou a EU. Poslední čtyři desetiletí našich vzájemných vztahů eh, hovoří jasnou řečí. Naše země se mohou lišit co do historie, kultury, ideologie a sociálních systémů, ale dokud jsou připraveny se vzájemně respektovat, a zacházet se sebou jako se sobě rovnými a pracovat na základě společných zájmů a e, přehlížení rozdílů, e, pak spolu mohou e, komunikovat, obchodovat a vytvářet strategické partnerství. Je povzbuzující, že Čína i Evropská unie plně využívá tohoto 40-letého výročí diplomatických vztahů mezi EU a Čínou prohloubení strategického partnerství založeného na míru, růstu, reformách a civilizaci. Abychom zachovali tu častou eh, frekvenci eh, vzájemných návštěv, eh, tak došlo k návštěvě eh, evropských představitelů v Číně a před, vysoká představitelka Federica Mogherini pojede do Pekingu, kde bude eh, spolu předsedat eh, vysokourovňovému strategickému dialogu EU-Čína. A v patřičné době tady v Bruselu se sejde 17. summit EU-Čína, na kterém obě strany budou bilancovat celé spektrum eh, bilaterálních vztahů a zejména nastavovat kurz do budoucnosti. Po tomto samitu bude následovat další kolo vysokourovňového dialogu o ekonomice a obchodu, obchodu a vysokých osobních dialogů vysokých představitelů. Abychom naplnili priority našich agent a abychom zajistili, že e, naše ekonomiky se stanou klíčovými hnacími motory e, globálního růstu, e, Čína i EU spolupracují na implementaci strategie 2020 EU Čína pro spolupráci přičemž klademe zvláštní důraz na vyjednávání o ambiciozní a všeobecné bilaterální investiční dohodě. A to v urychleném postupu. Toto úsilí je dokladem naší společné vize, eh, kterou je vytvoření jediného všeobecného právního rámce, který by se staral o předvídatelný dlouhodobý přístup na evropský i čínský trh a který by skýtal vysokou míru ochrany investorům a jejich investicím. Od konce roku 2013 Čína a Evropská unie e, absolvovali pět kol vyjednávání a to v hladkém a konstruktivním duchu. Během pátého vyjednávacího kola, které se konalo před pouhými pár týdny, e, obě strany e, i nadále pokračovaly ve výměně názorů ohledně navrženého textu čímž položili dobrý a solidní základ pro budoucí vyjednávání týkající se obsahu. Abychom dosáhli tolik nutného pokroku a sdílené prosperity, e, Čína urychluje implementaci strategie e, vývoje zón volného obchodu. Po eh, dohodě o volném obchodu mezi Čínou a Jižní Koreou a Čínou a Austrálií pokračujeme v, ve vyjednávání o všeobecném regionálním ekonomickém partnerství a hlavní naší prioritou je dohoda o volném obchodu mezi Čínou, Japonskem a Jižní Koreou. Eh, doufáme, že Čína a Evropská unie také budou směřovat k dohodě o volném obchodu, která by byla hluboká a všeobecná. To je ale dlouhodobější perspektiva. Je, to, je, je žádoucí, aby obě strany společně provedly studii proveditelnosti nejprve. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že e, takovýto e, systém by byl prospěšný pro obě strany, Čínu i Evropskou unii. Je povzbudivé, že Evropská unie a Čína eh, úzce spolupracují a hledají cesty, eh, jak usnadnit eh, obchody v, no, občanům Číny i EU, včetně usnadnění vízového režimu, který by byl také jedním z pod, jednou z podmínek růstu v obou těchto zemích a k posílení podnikání místních firm, které by vedly k ke spolupráci zacílené na výsledek mezi oběma zeměmi. Jedním z úspěchů spolupráce mezi Čínou a EU je správné zacházení s dráždivými látkami, které se zakládá na recipročním přístupu, přístup, eh, přínosném pro obě strany. Pokud jde o e, polysilikony silikony a víno a solární panely, tak i v těchto oblastech probíhají dialogy a jednání. Vzhledem k objemu čínského obchodu a e, úzkým vazbám je nutné, abychom odstraňovali třecí plochy, ať už jsou velké nebo malé. To je naprosto normální. Jde tady o politický závazek Číny i Evropské unii k tomu, abychom vždycky měli na paměti naše základní dlouhodobé zájmy a abychom zacházeli s našimi třecími plochami co nejdiskrétněji prostřednictvím konzultací a abychom eh, společně hledali eh, řešení prospěšná pro obě strany. Domníváme se, že vztahy mezi Čínou a EU jsou vyzrálé, odolné a dost silné na to, aby přestáli všechny možné zkoušky a úskalí. A v neposlední řadě eh, jakožto zastánci eh, multilaterálního obchodního systému eh, na základě VTO je Čína připravena rozšířit komunikaci, koordinaci a spolupráci s Evropskou unii, abychom eh, prosazovali eh, vyjednávání v Dauha eh, směrem k novému k nové dohodě VTO o životním prostředí a také o rozšířených informačních technologiích a o přístupu Číny k zrevidované dohodě o státních zakázkách. Jakožto dvě největší eh, ekonomiky, Čína a Evropská unie eh, by se měli vystříhat protekcionistických opatření a být ve střehu před všemi možnými formami obchodního protekcionismu a společně přispět k vytvoření otevřeného, stabilního eh, a férového globálního obchodního systému. Závěrem bych chtěla eh, ještě eh, zmínit eh, poměrně důležitý bod, který pro vaše uši není ničím novým. Doufáme, že Evropská unie se formálně a správně rozhodne, že udělí Číně status tržní ekonomiky. A závěrem se zřetelem na dynamiku, strategický význam a přístup celému regionu i světu. Toto strategické partnerství mezi Evropou a Čínou se těší čím dál většímu zájmu jak na straně Číny, tak na straně Evropské unie a snažíme se eh, aktivně podporovat naše společné zájmy na utužení našeho partnerství založeného na míru, růstu, reformách a civilizaci. Děkujeme za vaši podporu a těšíme se na další podporu výboru INTA a na spolupráci s vámi všemi. Děkuji vám. Thanks a lot. Děkujeme, vážená paní velvyslankyně. A nyní zde máme přihlášený ještě osm řečníků. To znamená tři minutky na každého. Prosím, takže pan Winkler, který je naším zpravodajem, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. A samozřejmě, vážená paní velvyslankyně, děkujeme za to, že jste mezi námi, že jste se podělila společně s námi o vaše názory, pohledy. A skutečně opravdu věřím, že ta nová normalita, všechny perspektivy které se týkají Číny, jsou pozitivní a my doufáme, že my, jakožto Evropská unie, budeme součástí této nové normality Číny. Tři otázky, které jsou trochu zaměřené a které se týkají zájmu našich evropských odvětví na spolupráci s Čínou a zároveň na základě našich zkušeností, které samozřejmě máme i s Evropskou obchodní komorou v Číně, dále asociaci jednotlivých odvětví vaše excelence, vy jste se zmínila i o investičním vyjednávání, investiční dohody a to, že jsme dokončili páté, že jsme se dostali do pátého kola těchto jednání. Jedna z důležitých věcí, která je na stole, je zlepšený přístup na trh pro evropské společnosti na čínský trh. A my zde máme v Evropském parlamentu a i v našem výboru zprávy z různých združení industriálních a i obchodní komory ohledně toho, že mm, zahraniční společnosti čelí různým omezením, novým omezením, například při etablování svých obchodních aktivit v Číně. A my bychom samozřejmě rádi viděli určitý pokrok v tomto ohledu. Proto bych se rád zeptal na váš názor, vaše excelence. Dojde k určitému pokroku, pokud jde o tyto investiční vyjednávání týkající se přístupu na trh? Druhá otázka. Víceméně trochu propojená s tou první, ovšem více zacílena vy jste se zmínila o reformách, zmínila jste se o velice důležitém sektoru, kde došlo k impresivním opravdu reformám v Číně, a to je bankovní sektor. Samozřejmě, že když zmíníme bankovní sektor, nemůžeme zapomínat ani na informační technologie, které jsou propojeny s bankovními aktivitami a které by měly být samozřejmě eh, zajištěné, kontrolovatelné ve všech bankách. To si myslím, že je zásadní. Máme některé zprávy, které poukazují na určité příznaky zavírání tohoto IT trhu před evropskými společnostmi, především pokud jde o bankovní sektor. Proto bych se rád zeptal, možná máte k tomu nějaké informace, komentář z vaší strany. A třetí záležitost velice stručně. Vím, že i velice důležitá reforma v oblasti zdravotnictví probíhá nyní v Číně samozřejmě již ze samotného hlediska rozsahu této eh, reformy. Je to velice důležitá záležitost. farmaceutického odvětví hraje velice důležitou roli no a i možnosti pro naše evropské farmaceutické odvětví eh, spolupráce eh, v rámci této reformy, která probíhá v Číně. Děkuji, vážená paní Bělstankyně, ještě jednou děkujeme za vaše vystoupení. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme, pane zpravodaji. Nyní stínoví zpravodajové. Paní Moska má slovo jako první. Děkuji, ráda bych poděkovala paní velvyslankyni za tento velmi úplný obrázek situace, hospodářské situace, situace v oblasti reform, které provádí její země. Já mám tři poměrně konkrétní otázky. První se týká zprávy, kterou jsme četli nedávno ohledně spuštění Azijské banky pro investice do infrastruktury s tím, že by se k tomu měly připojit některé země Evropské unie. A já bych byla ráda, kdyby nám paní velvyslankyně řekla, jakým způsobem se tato iniciativa zasazuje do širší hospodářské a geopolitické strategie, která nám byla dnes načrtnuta. Druhá otázka se týká tématu, o kterém jsme doširoka diskutovali dnes a dopoledne, to znamená uznání označení geografického původu, protože po kole jednání 6 června mezi Evropskou unii a Čínou jsme neměli žádné další informace ohledně toho, jaké kroky vpřed by bylo možné udělat v této oblasti a chtěla bych vědět, zda je ta situace ve fázi stagnace, anebo můžeme očekávat, že v krátké době dosáhneme pokroku, pokud jde o vzájemné uznávání těchto označení. Jaké jsou problémy, které dnes ještě existují a které brání tomuto vzájemnému uznávání a dohodě v této věci. A ještě obecněji, pokud jde o ochranu práv duševního vlastnictví, tak my jako Evropská unie jsme v této oblasti velmi aktivní a rádi bychom věděli, jak je možno i zde najít nějaké společné pole pro spolupráci a pro vzájemné uznávání. A ještě poslední otázka, která se týká toho posledního bodu, o kterém jste hovořila, to znamená Hovořila jste o tom, že nesmíme postupovat protekcionisticky. Mě by zajímalo, jak se k tomu stavíte, jaké jsou vaše záměry. My jsme se dověděli v únoru tohoto roku, že v rámci mechanismu VTO bylo vyhlášeno, že Čína na dovoz Evropské unie a z jiných zemí uvaluje clo, pokud jde o dovoz ocelových trubek. A to je zcela nelegální, takže mě, by mě zajímalo, jak teď tedy funguje Čína v této oblasti, zda to chce nějakým způsobem eh, zrušit, nebo zda se budeme moci odvolat. Děkuji. Helmut Scholz. Děkuji, Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní velvyslankyni za velice koncentrovanou a obsáhlou prezentaci současné ekonomické a obchodní eh, spolupráce mezi Čínskou lidovou republikou a EU. A já myslím, že se všichni shodujeme na tom, že další rozvíjení a prohloubení eh, ekonomické spolupráce je v našem společném zájmu. Eh, jestliže se Čína příznivě vyvíjí, tak to má příznivý vliv i na Evropskou unii unii a naopak. A proto eh, velice eh, pozorně a se zájmem sledují ty dvě eh, události letošního roku. Jako jednou, jednou z nich je strategické plánování a druhým je summitem, summit EU-Čína e který není tedy přínosem sám o sobě, ale musí být důležitým impulzem pro další spolupráci. Já bych měl dvě otázky pro, panu, pro paní velvyslankyni pokud jde o investiční dohodu a e, o přístup k trhu. A pokud jde o e, investiční e, banku, Azijskou investiční banku a o, e, zájem, o potíže při bilaterálních vztazích, tak vždycky tady jde o dopad na realitu v obou zemích. Například, e, jak budou vypadat pracovní standardy, jak bude vypadat politika zaměstnanosti e, na základě ekonomické spolupráce mezi těmito dvěma velkými obchodními sférami. Jak se budou dále vyvíjet standardy v oblasti životního prostředí? Takže je dobré sledovat celospolečenský eh, vývoj v EU a Číně a mě by potom zajímalo, tak jak jste už říkalo, jako, jak jste říkali, eh, co eh, očekáváte od dalšího kola vyjednávání o investiční dohodě. tak, aby to, co Eh, schválil už v minulém legislativním období eh, Evropský parlament, vedlo také k tomu, že investoři budou mít určité povinnosti, kterými budou přispívat k ekonomickému a sociálnímu rozvoji. Dále jste se zmínili o tom, že máte zájem na rozvoji multilaterálních vztahů, eh, zejména na základě VTO a na překonání blokády z Dauha. A mě by zajímalo, jaké eh, konkrétní body v blízké budoucnosti tady vidíte a to také s ohledem na to plánované setkání ministrů v Keni na konci letošního roku, kde se bude diskutovat o důležitých věcech. Kde eh, vidíte problémové body a kde si myslíte, že EU a Čína mohou přispět k tomu, aby rozvojové fondy z Doha byly dovedeny k úspěšnému konci. Eh, děkuji, pan Buchner. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní velvyslankyně. Vy jste se zmínila o ochraně investic. Jistě víte, že zde zasnívá mnoho kritiky ohledně ISDS systému ze strany EU, a nejenom ze strany EU, mimo EU rovněž. Komise se snaží reformovat tento systém ISDS. Jaký je váš názor na tento nástroj. Co si myslíte, že by mohlo a mělo být zlepšeno v této oblasti? Druhá otázka. Udržitelný rozvoj. To je pro nás, opravdu pro mou skupinu, něco, na čem skutečně trváme, celá EP, celý Evropský parlament na tom trvá, protože bez silné kapitoly v tomto ohledu by Evropský parlament opravdu nemohl udělit souhlas s takovou dohodou. Občas se jedná i rovněž o určitý tradiční přístup. Máme pocit, že ten přístup komise je trochu slabý, protože zde neexistuje jasný mechanismus vynucování, uplatňování závazků obou stran. Pro nás samozřejmě mechanismy monitorování ze strany občanské společnosti jsou zásadní jakože mechanismus pozastavení, pokud by došlo k smlouvy, pokud by došlo k nějakému zásadnímu porušování lidských práv. Myslíte si, že vaše vláda by byla ochotná přistoupit na takové závazky? Děkuji. Thanks a lot. Děkujeme, říká pan předseda. Další pan kolega, ano. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Budu jako obvykle velice stručný, jestli dovolíte, několik poznámek Pani velvyslankyně a já bych rád poděkoval paní velvyslankyni za úžasný, skutečně úžasný britský přízvuk, skutečně mnohem lepší než můj. A velice správně poukázal na důležitost obchodu, rozsah obchodu, ke kterému dochází mezi um, Čínou, um, jejich podnikateli a Evropskou unii přes 1 miliarda eur denně. Já zde mám 428 miliard v roce 2013, pokud je o export 280 miliard. To znamená, že skutečně tato obrovská, obrovské množství obchodu, ke kterému dochází mezi našimi stranami. Naši eh, politici u nás ve zemi kdyby si byli vůbec byli vědomi toho, že Čína v podstatě není členem Evropské unie a nemá žádnou dohodu s námi o volném obchodu a dochází k tomuto obchodu. No, oni v podstatě vlastně neustále klamou našim občanům a tvrdí, že musíte být součástí Evropské politické unie, abyste vůbec prováděli takový obchod. To není pravda, to je jasné. A pokud jde o dohody o volném obchodu, paní velvyslankyně se o tom zmínila, Nový Zéland má takovou dohodu, Austrálie má takovou dohodu s Čínou, Chile má takovou dohodu, EFTA s Čínou. Dokonce i Island má takovou dohodu s Čínou. Evropská unie ale naopak nemá takovou dohodu a předchozí, předřečník to řekl velice jasně, důvod, proč, taková, proč vlastně k takové dohodě možná nikdy nedojde. Já mám následující otázku na paní velvyslankyni, jestli dovolíte. V tom předchozí, v té předchozí části jsme hovořili o vynucování eh, duševního vlastnictví práv této oblasti ve třetích zemích mimo Evropskou unii. O tom jsme hovořili na našem dnešním jednání. A já jsem zde měl zástupce um, hudebního průmyslu Velké Británie, který má veliké obavy v této oblasti ohledně ochrany duševního vlastnictví. Dochází tam k neustálému porušování těchto práv v Číně. A proto bych rád položil následující otázku, paní velvyslankyni. Je zde nějaká možnost toho, že by čínská vláda začala mm, respektovat mm, tato práva, řekněme, alespoň v hudebním odvětví. Nebudeme, nebudeme samozřejmě hovořit, eh, nebudeme zacházet do podrobností, abychom se nedostali do pasti například farmaceutické odvětví, či to, je moje, to jsou moje dotazy. Děkujeme. Pan Siko má eh, slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi spokojen s tím, co zde předložila její excelence paní velvyslankyně. Já zdůrazňuji, že Čína je určitě trhem, který roste a má obrovský potenciál pro evropské investory, proto je pro ně přitažlivý. Kroky vpřed, které byly udělány, jsou velmi relevantní. A musíme k ním přistoupit s odhodláním, co nejlépe je pochopit a co nejlépe je promítnout do budoucna, odrazit se od nich do budoucna. I já mám pro paní ní určité otázky, možná spíše doporučení. Podle mě je třeba také pochopit, co se dělá proto, aby byla zaručena náležitá aplikace a uplatňování norem VTO, především pokud jde o zákaz státní podpory pro vývoz a také otázka práv duševního vlastnictví. Je nutno zajistit stejné podmínky pro všechny obchodní partnery a je třeba zjistit, jaké kroky byly učiněny, aby se odstranily překážky pro obchod se zbožím a službami. Aby se otevřel trh a zahraničnímu zboží a službám, tak k tomu je třeba efektivnější a transparentnější záruka, že veřejné zakázky budou prováděny tak, že umožní účast také zahraničním podnikům a že budou zcela transparentní. A pokud jde o ty kroky vpřed, které udělala Čína v minulém období, pokud jde o ochranu životního prostředí a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku a snižování emisí skleníkových plynů, tak by mě zajímalo, co ještě máte v plánu v této oblasti. Děkuji. Děkuji, paní Rodriguez. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve chci poděkovat paní velvyslankyni za to, že je zde dnes mezi námi a ráda bych jen upřesnila čtyři záležitosti. Za prvé, zajímalo by mě, jaký je názor a pohled paní velvyslankyně na to, jak můžeme skutečně prohloubit hospodářské a obchodní vztahy mezi Evropskou unii a vaší zemi, Když budeme vycházet z tak rozdílných podmínek mezi evropskými podniky a čínskými podniky, pokud jde o dodržování norem a opatření, které musí splňovat obě strany. Druhá věc. Zajímalo by mě, jaký je současný stav jednání, pokud jde o zeměpisná označování původu. A za třetí, pokud jde o veřejné zakázky. Každá ekonomika, která chce být tržní ekonomikou, musí být eh, otevřena také v oblasti veřejných výběrových řízení. A zde by mě zajímalo, jak to vypadá v těch jednáních. Jak daleko je Čína ochotna zajít, pokud jde o otevření veřejných zakázek a také udělování víz, aby skutečně podniky Evropské unie se mohly ucházet o tyto veřejné zakázky a mohli usilovat o investice a výkon projektu ve vaší zemi. A konečně, pokud jde o statu tržní ekonomiky, mě by zajímalo, jak Čína pokročila, pokud jde o politiku tvorby cen s ohledem na podmínky svobodné nabídky produktů a služeb. Děkuji, paní velvyslankyně. Dovolte i mně položit tři otázky. První otázka se týká statusu tržní ekonomiky eh, MAS. K tomu eh, je zapotřebí splnit pět kritérií. Může Čína doložit, že těchto pět kritérií splňuje, nebo že je splní? To je základní předpoklad pro to, aby status tržní ekonomiky byl udělen. Za druhé, po dohodě v Bali a, e, a následných diskuzích o trade facilities se rámec VTO trošku vyvinul. E, jak vidíte roli Číny e, na té ministerské konferenci, v, která, která proběhne na podzim a jak vidíte její roli v dalším rozvoji těchto trade facilities a v případně k vyjednávání další dohody v rámci VTO? A třetí otázka. Lze pozorovat, že více čínských přímých investic putuje do Evropy. My potřebujeme v Evropě investice, o tom není sporu. Mě by jenom zajímalo, jak vy z vašeho pohledu vidíte příležitosti k investicím a podmínky eh, ohledně právní jistoty a tak dále v Evropě? K tomu, aby čínské investice do Evropy mohly plynout. Teď dám slovo komisi, pan Berc. Děkuji, vážený pane předsedo, a rád bych poděkoval paní velvyslankyni za velice kvalitní prezentaci. My můžeme potvrdit, že skutečně opravdu jsme velice zaangažovaní v našich jednáních Čínou bilaterálně, trilaterálně, multilaterálně. Je to jeden z našich největších obchodních partnerů, jedna miliarda eur denně, pokud jde o výměnu zboží, alespoň teda v číslech, to znamená skutečně to hovořím pouze o zboží, na to se zaměřím, protože ten potenciál je větší zahraničí. Samozřejmě pokud jde o všechny obchodní oblasti, abychom zde například odstranili překážky přístupu na trh a tak dále. Například pokud jde o investiční záležitosti, to eh, samozřejmě děláme v rámci našich jednání dále v oblasti služeb. Tam samozřejmě nemáme ještě máme určité ještě nedostatky, dále je to eh, oblast veřejných zakázek. My samozřejmě se budeme snažit opravdu, aby Čína přistoupila k této dohodě, jakmile bude samozřejmě k tomu vhodná příležitost, ale informační technologie, další technologické záležitosti, věříme v zapojení Číny v této oblasti a samozřejmě, že i v kapitole ochrany eh, duševního vlastnictví, tam probíhá již deset let dialog v této oblasti a samozřejmě i zeměpisná označení usnesení. Tam probíhají jednání a jsou ještě některé věci, které jsme nepokryli. Samozřejmě, že vítáme pokrok, který jsme viděli na straně Xi Jinpinga, pana prezidenta, na straně Číny. Je zde mnoho výzev na čínské straně vláda a i lid čelí mnoha výzvám. Musíme být realističtí. Tento reformní proces bude trvat samozřejmě čas mm, horizontem je rok 2020, je tam mnoho výzev, například, aby trh hrál rozsáhlejší roj. To všechno potrvá určitý čas, ovšem my samozřejmě doufáme v další otevírání Číny, prohlubování našich obchodních vztahů, že to všechno podpoří tento proces my všichni máme zájem na udržení stabilních, otevřených obchodních vztahů s Čínou. Naše agenda je jasná. Přijali jsme na summitu v roce 2013 tuto agendu až do roku 2020 která se týká strategické spolupráce hlavním obchodními záležitostmi. To je samozřejmě mm, ukončení pátého kola vyjednávání v této oblasti. My jsme již probrali texty společně s Čínou v rámci konstruktivního dialogu. Nyní se těšíme na šesté kolo jednání a budeme se zabývat detaily tohoto textu. Poté doufáme později v letošním roce dojde i k otázkám přístupu na trh. Jak jsem se o tom zmínil před chvíličkou na konci června bychom měli mít summit zde v Bruselu s Čínou a zároveň vysoký eh, dialog na vysoké úrovni ekonomického charakteru, který po létě proběhne v Číně. Těšíme se na další spolupráci s čínskou stranou, na prohlubování našich obchodních vztahů. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní, vážená paní velvyslankyně. Prosím. Dávám vám dalších 10 minut, abyste odpověděla na všechny otázky. Tak to je mission impossible, opravdu, pane předsedo, budu se snažit o stručnost. Mnoho otázek, které zazněly, se týkaly komplexního investičního vyjednávání, dohody v této oblasti. Co mám k tomu říci? Je to aktivita, je to záležitost, která by měla posloužit našim společným zájmům. To znamená, že ten scénář by měl být výhodný pro obě dvě strany. Jedná se o probíhající jednání. Já osobně nejsem zapojená do těchto jednání a neznám tudíž ani podrobnosti těchto vyjednávání. Ovšem to, co vám mohu říci, je, že jsem opravdu přesvědčená o úspěšném dokončení těchto jednání ohledně komplexní investiční dohody. Protože, jak už jsem se o tom zmínila, bude sloužit zásadním zájmům obou stran a bude to komplexní investiční dohoda. To znamená, že některé prvky, některé dotazy, které se zasněly, budou pokryty právě touto dohodou. Cílem je zajistit předvydatelný dlouhodobý přístup na oba trhy, čínsky i Evropské unie. Tato dohoda by měla poskytnout silnou ochranu investic a dohod v této oblasti. Čili před chvíličkou se o tom jeden kolega z EU zmínil, tato jednání probíhají v současné době obě dvě strany, všichni, kteří jsou zapojeni do těchto jednání, jsou plně odhodlání spolupracovat úzce na úspěšné dokončení těchto jednání. Dále to byla otázka, která se týkala asijských eh, nebo eh, investiční banky, eh, Asijské investiční banky. Tato banka AIIB byla vytvořena proto, aby posloužila především u nás, v naší části světa, v Asii pro potřeby, které, které máme v oblasti konektivity infrastrukturního charakteru, protože Asie celkově je na sestupu, je to nesmírně dynamický region a to znamená, že je zde jasná potřeba investic do infrastruktury. Nejde o problém nedostatku financí, je o problém nedostatečného systému, jež by poskytoval finanční prostředky. Finanční prostředky ze stávajících eh, finančních institucí ze strany Mezinárodního měnového fondu prostě nestačí na takové potřeby a právě proto Eh, tato banka by měla sloužit pro celý region. Tato banka AIB je otevřená, transparentní, efektivní, inkluzivní, multilaterální rozvojovou bankou, která by se měla zaměřit především na investice do infrastruktury na území Azie a podporovat regionální konektivitu, jakož i hospodářskou integraci. Pokud vím, Zatím existuje 46 nebo 47 zakládajících členů této banky. No já předpokládám, že všichni tito všechny tyto subjekty pracují nyní na chartě, rozhodovacích mechanismech, distribuci, pokud jde o podíly a tak dále. Samozřejmě, že snaha bude dosáhnout rozhodnutí konsenzuálním způsobem, a mělo by dojít k vybudování této banky odpovídající mezinárodním vysokým standardům. Mělo by to být eh, mm, na základě clean, lean and green, to znamená profesionálním přístupu, efektivním přístupu, um, ekologických záležitostech. Samozřejmě, že bude využívat principy multilaterálních organizací Azijské rozvojové banky, Evropské um, investiční banky, Světové banky, bude těžit z těchto zkušeností. Čili tato banka AIIB v následujícím období by mělo posílit koordinaci v rámci multilaterálních hm, stávajících organizací a jistě se budou vzájemně posilovat a budou vzájemně těžit z této spolupráce, nebude nebudou to nějaké vzájemně se vylučující mechanizmy, čili tolik eh, k této azijské bance. A dále je to otázka otevírání se Číny. Přečetli si prohlášení o stavu eh, Číny, o stavu naší země, které před měsícem přednesl premiér Li Keqiang. Eh, Čína se bude snažit eh, otevřít rychleji naši ekonomiku. Před chviličkou jsem hovořil o tom, že budeme transformovat a upgradeovat náš zahraniční obchod a zároveň převezmeme aktivnější roli, efektivnější přístup při využívání zahraničního kapitálu. Zároveň se v této oblasti otevírání Číny budeme snažit zaměřit na sektor služeb a výrobní sektor, který bychom rovněž rádi ještě více otevřeli. Před chviličkou se někdo zmínil o zdravotnictví. Ano, možná bychom to mohli rovněž zahrnout do oblasti služeb, do tohoto sektoru. Čili celý tento sektor, jak jsem se o tom před chviličkou zmínila, by se mělo rovněž dále otevírat. Dále to bude určitý manažerský systém, který bychom chtěli zavést i v oblasti zahraničních investic těchto projektů který potřebujeme i pro uh, uchovávání jednotlivých informací a záznamů této oblasti. Čili my samozřejmě si myslím, že budeme těžit z tohoto otevírání, vždycky jsme z toho těžili, my budeme pokračovat eh, tímto způsobem, my nikdy naše dveře neza, nebudeme samozřejmě uzavírat. A dále to byla otázka ochrany práv duševního vlastnictví. Zaznělo zde mnoho obav ohledně adekvátnosti těchto, této ochrany práv duševního vlastnictví v Číně. Moje odpověď. Podobně jako EU i Čína je přesvědčená o tom, že inovace a kreativita jsou zásadní pro sociální i hospodářský pokrok. A je zásadní, aby inovace a kreativita byly samozřejmě odměňovány v zájmu místního a hospodářského pokroku. Samozřejmě podobně jako mnoho jiných zemí, i Čína má své vlastní problémy, pokud jde o ochranu práv duševního vlastnictví. Jistě, Ovšem, myslím si, že bychom si měli rovněž uvědomit obrovské úsilí, které probíhá na straně čínské vlády a zároveň výsledků, kterých jsme dosáhli v posledních letech v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví. My budeme pokračovat v tomto ohledu a uděláme skutečně vše, co je v našich silách, proto abychom zajistili dostatečnou ochranu práv duševního vlastnictví. Dále to byla obava která zde zazněla ohledně informačních systémů, bankovnictví. Nejsem si úplně jistá, zda jsem pochopila úplně tento dotaz. Ovšem, jestli dovolíte, ráda bych se podělila o následující poznámky Čína. Samozřejmě je odhodlána nadále se otevírá, tak jak už jsem se o tom změnila, pokud jde o internet v Číně, i ten je otevřeným nástrojem, to znamená, že je to internetový, tedy informační, komunikační technologie se využívají rozsáhlým způsobem v Číně. Samozřejmě, že máme určité obavy v oblasti kyberbezpečnosti. Toto je vzrůstající globální problematika, společná výzva pro nás, pro všechny. A samozřejmě, že internetová bezpečnost je něco, čemu čelí a čím se zabývají i jiné země. Jak už jsem se o tom zmínila před chvíličkou, my máme největší počet uživatelů internetu. Asi 400 milionů osob bohužel často je na nás útočeno kybernetickými útoky, nemáme ještě v oblasti eh, rozvoje těchto technologií to místo, Eh, které potřebujeme. Měli bychom samozřejmě vybilancovat eh, rozvoj v oblasti informačních technologií, ale zároveň na druhé straně zajistit bezpečnost na internetu. My jsme přijali několik opatření v této oblasti. Máme národní strategie, legislativu, samozřejmě různé infrastruktury v oblasti IT, technologií, komunikačních technologií a snažíme se zlepšit samozřejmě celý tento proces, zajistit šíření informací, ale zároveň zajišťovat tyto informace. Myslím si, že jako postupujete i v Evropě. A poslední záležitost my samozřejmě budeme chránit zákona práva a zájmy našich občanů, jakož i práva zahraničních podniků v souladu s naší legislativou. Vítáme a podporujeme zahraniční podniky, včetně podniků EU v rozšiřování jejich aktivit a působení na našem území. Dále to byla otázka spojená s ochranou životního prostředí? Jsem si jistá, že pokud se podíváte na naše zprávy, informace v této oblasti, jasně poukáže na pokrok v této oblasti. Loni jsme snížili se o dvě, o tři celé, nebo o více než 3 emise CO2. A redukujeme i potřeby v této oblasti. Dále to byl ehm, například ehm, různé plyny, dusík. I tam jsme samozřejmě snížili emise v této oblasti a budeme dělat vše proto, abychom bojovali proti znečištění ovzduší. Aktivně reagujeme na klimatické změny. Budeme se snažit expandovat i různé například Eh, možnosti obchodování v oblasti CO2 povolenek, dále se zabýváme možnosti eh, alternativních zdrojů energie, biomasa, větrná energie, hydroenergie eh, a snažíme se samozřejmě i posilovat bezpečnost v oblasti jádra a využívat možnosti například i čistého uhlí a zároveň například břidličného plynu a dále máme určité konkrétní stropy v jednotlivých odvětvích, pokud jde o e, emise CO2, například výroba, e, doprava, e, stavebnictví a tak dále. Další otázka se týkala usnadňování výzové povinnosti mezi našimi stranami. To je záležitost, které se věnujeme. Před několika dny proběhlo poslední kolo jednání v Pekingu se zástupci Evropské unie a vím, že interně čeká i EU hodně koordinační práce, jelikož máte 28 členů, čili je to časově velice náročné cvičení. Ovšem myslím si, že se nám povedl opravdu kvalitní pokrok a já doufám, že před nadcházejícím summitem mezi EU a Čínou budeme schopni opravdu pokročili v této oblasti vízové povinnosti, protože to je další záležitost, která je v našem zájmu. To by je mohlo rovněž pomoci posílit a rozšířit naše obchodní svazky. Další otázky, jestli dovolíte, poprosila bych eh, mé kolegy, aby reagovali. Nebo ještě otázka, promiňte, to byla ještě otázka ano, to byla otázka zeměpisného označování. Čína mm, je víceméně spokojená se stávajícím stavem bilaterálních jednání v oblasti spolu, mm, dohody eh, ohledně zeměpisného označování. Obě dvě strany eh, objasnili technické záležitosti těchto jednání a na většině eh, obsahu této smlouvy jsme se dohodli. Identifikovali jsme klíčové oblasti, které nás čekají do budoucna ještě dopracovat a my skutečně doufám, že i EU bude dostatečně pružná a abychom vyřešili ještě zbylé otázky. Čína by ráda pokračovala v dialogu a spolupráci s EU konstruktivním, pragmatickým způsobem. Rádi bychom, aby tato jednání přinesla vzájemně uspokojivé výsledky. A ještě ISDS, tento mechanismus. Čína, pokud jde o tento nástroj, myslím si, že má pozitivní dopad na ochranu zájmu investorů. Je to klíčová komponenta mezinárodního investičního systému. Navíc v několika posledních desetiletích praxe ukázala to, že stávající ISDS systém má ovšem své nedostatky a na tyto nedostatky musíme nalhavým způsobem reagovat a proto Čína doufá, že společně s EU vytvoříme rozumný, operačně schopný systém řešení sporů mezi EU Čínou v rámci BIT. Budeme se snažit o systematické inovace a i další vylepšování tohoto systému ISDS. A ještě otázka statusu tržní ekonomiky. To není bilaterální záležitost. Je to něco, co se uh, už se dotýká pravidel VTO a v souladu s těmito pravidly by měla Čína získat tento status v roce 2016, to znamená příští rok. Doufáme, že obě dvě strany budou respektovat tato pravidla budou společně bojovat proti protekcionismu a samozřejmě velice rozumně využívat různá opatření v oblasti ochrany obchodu. Já osobně si myslím, že Čína splnila veškeré požadavky pro získání tohoto statusu tržní ekonomiky. Některá z těchto kritérií byla stanovená i Evropskou unii. Čili my skutečně doufáme, že váš výbor bude hrát pozitivní roli v tomto ohledu, pokud jde o správné a oficiální rozhodnutí udělení statusu tržní ekonomiky Číně. Takže to, to je vše. Děkuji vám. Okay. Thanks a... Ano, děkuji. Paní velvyslankyně, bylo nám potěšením vás zde přivítat. A jako poslední má slovo náš stálý zpravodaj pan Winkler. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, vaše excelence. Myslím si, že už nemusíme říct nic jiného než říci, že tento výbor upřímně doufá, že s vámi bude spolupracovat, a že získá náležitý vhled do všech jednání, která probíhají. Velmi dobře víte, že parlament má nějaké nové pravomoci podle Lisabonské smlouvy, ale vždycky zdůrazňujeme, že máme také právo dohlížet nad událostmi, účastnit se jednání a vždy vyjádřit svůj názor na to, jak tato jednání probíhají. To je tedy jedna z nových kompetencí tohoto parlamentu a náš výbor pro zahraniční obchod s tím bude určitě pracovat. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Ano, děkuji. Myslím, že zůstaneme v kontaktu a brzy se uvidíme. Ještě jednou mnohokrát děkuji. Okay, now we are moving back to six. A nyní se tedy vracíme zpátky k bodu 16. Uh, eh, liebe Kolleginnen Kollegen, Vážení kolegové, eh, monitorovací skupiny jsou podle mého názoru důležitý instrument, který doprovází vyjednávání, například eh, vyjednávání s Čínou. Eh, jsou to podskupiny našeho výboru a my bychom měli tu a tam se domluvit a pobavit se o jejich práci. Kromě toho zřízení monitorovacích skupin doprovázejí vyjednávání, ale také potom dohlížejí na eh, dodržování těchto dohod, což je stejné v různých parlamentech a proto bychom i my měli eh, tuto praktiku pěstovat. Eh, Mexiko. 26. února se sešla tato skupina a naší zpravodajkou je paní Mojza která se účastnila také eh, delegace eh, Mexiko-EU. Prosím. Yes, chair. Sorry, I was... Ano, pane předsedo, omlouvám se. Právě jsem hovořil s naším koordinátorem a teď slyším svůj hlas ve sluchácích. Za chviličku si to připravím. Máme velmi dobrou monitorovací skupinu pro Mexiko. 26. února 2015 jsme se sešli na ustavujícím zasedání. Stalo se to. Já jen dám tedy lidem, kteří odcházejí, možnost, aby odešli. Předseda. Ne, všichni budou sticha. Já slibuji, že budu stručný a že to bude relativně zajímavé. Monitorovací skupina byla naplánována pár dnů po zasedání společného parlamentního schromáždění v Mexiku a já jsem měl tu příležitost zastupovat výbor INTA. Bylo poměrně mimořádné, že parlament usoudil, že má cenu vyslat stáleho zpravodaje výboru INTA na toto schromáždění bylo to opravdu fascinující, protože se tam schrnula politická a ekonomická situace Mexika v kritické chvíli, v kritické fázi našich jednání o modernizaci dohody o volném obchodu, která je součástí globální dohody, kterou máme s Mexikem už od roku 2000. Sešel jsem se v Mexiku také se zástupcem eh, státního tajemníka pro zahraniční obchod. To je tedy jejich hlavní vyjednavač, pokud o mezinárodní obchod. A já jsem jim tam oznámil sdělení paní komisařky Malstré, která vyjádřila jasnou politickou vůli urychlit proces dosažení kritického bodu, odkud není návratu, při obnově jednání, nebo tedy při zahájení jednání o modernizaci dohody o volném obchodu. První část monitorovací skupiny byla věnována briefingu tohoto společného parlamentního schromáždění a pak jsme měli velmi otevřenou výměnu názorů s Evropskou komisí a mexickým velvyslancem Juanem Jose Kamačem. Já vás za chvíli seznámím s hlavními prvky této vyměny názorů. Nejzajímavější body, na které upozornil mexický velvyslanec, byly následující. Obchod se stal součástí DNA Mexika společně s dohodou NAFTA. Takže to je velmi dobré, jak se tímto způsobem Mexiko dívá na obchodní vztahy. Pod eh, administrativou Pena Něta Mexiko provedlo celou řadu reform v celé řadě oblastí, které byly tradičně chráněny. Byly to monopoly v oblasti telekomunik, energetiky a tak dále. Vytvořilo to obrovské obchodní možnosti nejen pro americké, ale i pro evropské společnosti. EU byla dříve největším obchodním partnerem Mexika, teď nás ale předběhla Čína, takže pomalu ztrácíme podíl na trhu a možná i naše preference trošičku klesají s tím, jak Mexiko vyjednává další dohody o volném obchodu. Mexiko má velký infrastrukturální plán ve výši 500 miliard dolarů což znamená, že otevření trhu s veřejnými zakázkami pro evropské společnosti je velmi zajímavou perspektivou. Mexiko je poměrně spokojeno s tím pomalým pokrokem, pokud jde o hledání základů pro jednání o modernizaci dohody o volném obchodu s Mexikem. Na druhé straně komise, jak jsem říkal, byla to velmi upřímná výměna názorů. Komise také uvedla několik velmi dobrých bodů. Ten, ta dohoda, která se modernizuje, to je dohoda, která v současné době, době poměrně dobře funguje. Od roku 2000, kdy byla tato dohoda podepsána, se velmi zvýšila výměna mezi EU a Mexikem. Chceme být ambiciozní, protože jinak by to nemělo smysl. Komise říká, že pokud ta modernizace nebude ambiciozní a nebude obsahovat celou řadu oblastí, tak to nepřinese kýžený výsledek. Musí to být vyrovnané, pokud je ofenzivní a defenzivní zájmy na obou stranách. Jedna strana by chtěla, aby jedna část pokryla jejich ofenzivní zájmy, druhá strana zase se staví opačně k tomuto problému, takže třeba najít rovnováhu. A potom jsou zde určité věci, které komplikují obchod mezi EU a Mexikem, nesouvisí ani tak s dohodou jako takovou, ale jsou zde hlavní věc je přistoupení Chorvatska ke globální dohodě. Tam došlo k určité tarifní ztrátě, která není signifikantní. Mexiko se teď na to, to záležitost dívá a zdá se, že se tento problém velmi brzy vyřeší. Takže na závěr, na obou stranách jsme slyšeli, že jak na politické, tak na technické úrovni chceme celý postup urychlit, abychom dosáhli do léta dohody. A po monitorovací skupině, po zasedání monitorovací skupiny, která se konala 26. února, došlo k další výměně názorů mezi komisí a mexickými úřady. Brzy se sejdou také experti, ještě tento týden, a doběhne, proběhne také schůzka na politické úrovni, pokud je o Joint Vision Report. A komisařka Malmström také velmi jasně vyjádřila politickou vůli, že chce, aby ten proces byl dokončen do léta. Takže já doufám, že ten proces bude probíhat opravdu dobře. Uvidíme. Já doufám, že než peněně to přijede do Bruselu, myslím, že to bude v červenci, tak do té doby už to bude připraveno. Takže snad oba ty procesy budou provázány. Já jen doufám, že komise vynaloží veškeré úsilí na to, aby se to vyřešilo skutečně do léta. Je to tak plánováno. Mandát budeme mít ve druhém pololetí tohoto roku. Takže doufám, že to bude probíhat hladce a pokud máte nějaké otázky ohledně monitorovací skupiny nebo společného parlamentního schromáždění, jsem vám k dispozici. Děkuji. Bude to velké téma a je samozřejmě nutno modernizovat stávající dohodu. A technické velmi důležité, aby naši stálí zpravodajové skutečně byli zastoupeni v delegacích, protože my máme zkušenosti a znalosti a měli bychom se v delegaci velmi jednoznačně vyjádřit. To by mělo být skutečně uznáno a měli bychom se snažit do těchto meziparlamentních situací, delegací zapojit. Kanada, Kanada. Monitorovací skupina se sešla 3. března. Hlavním jednatelem pro Sita je Filip Depuy. Diskutovali hlavně o veřejných zakázkách, právech duševního vlastnictví a tak dále. Pan Fabrix je naším, stínovým, naším stálým zpravodajem a ten zde bohužel není. GSP. Ti se také sešli 3. března. Pan Fielner nám může poskytnout nějaké podrobnější informace? Spojené státy. My jsme sešli 24. března s Monikou Hensky. Ta je vedoucí oddělení pro udržitelný rozvoj a diskutovali jsme o možnosti začlenění kapitoly o udržitelnosti do dohody TTIP. Velmi brzy komisař předloží návrh v tomto smyslu. Japonsko 24. března se sešla tato skupina a pan Pereira o tom ví další podrobnosti. Děkuji, pane předsedo. Chci jenom říci, že naše monitorovací skupina se sešla 24. března. Jak víte, deváté kolo jednání se konalo v únoru, ale už jsme měli příležitost Vyslechnout si zde jak japonského velvyslance, tak i evropského hlavního vyjednavače. Příští kolo jednání proběhne od 23. do 28. dubna. Na této monitorovací skupině jsme měli příležitost si vyslechnout hlavní zainteresované strany ze strany Japonska, to tež už jsme udělali s evropskými zainteresovanými aktéry, také jsme se sešli se zástupci japonských železních, japonských výrobců automobilů a tak dále. Všichni se velmi pozitivně stavěli k těmto jednáním a dohodě Japonská asociace dokonce řekla, že podporuje japonskou dohodu o volném obchodu. Železnice říkali, že japonské společnosti už nakupují železniční zařízení všude ve světě a dodržují přitom požadavky transparentnosti, uznávají, že jsou zde různé přístupy, pokud jde o zodpovědnost operátorů v EU a v Japonsku, ale poznamenali, že provozní bezpečnostní doložka už je pokusem, jak vyřešit tyto rozdíly, jak je setřít a kromě toho japonští výrobci automobilů ústy své asociace řekli, že jsou pro brzké uzavření dohody. Jsou toho názoru, že by to prospělo automobilovému průmyslu, protože by se zlepšilo podnikatelské prostředí. A zmínili se také o zajímavém vývoji, pokud jde o tzv. key cars, to jsou velmi zajímavé součástí jednání o automobilovém sektoru. Takže obecně nálada japonských účastníků byla velmi pozitivní. Jasně se však ukázaly rozdíly mezi přístupem Japonců a Evropanů. Pokrok v jednáních se v uplynulých měsících zpomalil. Uvidíme, co se stane v následujících kolech. A v příštím měsíci také na summitu na nejvyšší úrovni. Děkuji. Ukrajina? Eh, Ukrajina, eh, monitorovací skupina pro Ukrajinu se sešla 24. března s ukrajinským ministrem hospodářského rozvoje a obchodu. Minister předložil přehled eh, reform a dosavadních snah ukrajinské vlády a informoval poslance o implementaci dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unii a Ukrajinou a o dopadu evropských obchodních preferencí. A také o způsobu využívání evropské makrofinanční pomoci. Naším Spravodajem je pan Landsbergis, který nám dá více informací. Dále Čína. Monitorovací skupina se sešla 25. března a stálý zpravodaj je tady vedle mě. Tak vážený pane předsedo, vážení kolegové, náš kolega pan Mojsa nastavil laťku, e, podle které naše podávání zpráv má být stručné a zajímavé. Jestli se mi povede ta zajímavost, to nevím, ale stručný budu, e, protože právě jsme vedli poměrně dlouhý dialog o Číně a mnoho z toho, o čem jsme nyní diskutovali, bylo i tématem schůze pracovní skupiny, která byla už třetí v tomto legislativním období. Měli jsme eh, na schůzi také pana Jo Leinena, eh, předsedu eh, delegace pro vztahy s Čínou. Mě, účastnili se té schůze experty komise a pan Schlegel, eh, hlavní vyjednavač investiční dohody eh, ze strany Evropské unie. Diskutovali jsme o eh, dvou vývojích. První z nich je investiční dialog mezi Evropou a Čínou. Diskutovali jsme v této souvislosti o statutu tržní ekonomiky pro Čínu. Eh, samozřejmě eh, ten názor nebyl tak jasný, tak jak to eh, představila paní velvyslankyně, protože samozřejmě status tržní ekonomiky je z právního hlediska komplikovanější. Byli jsme informováni, že služby komise, ale také služby Evropského parlamentu zkoumají toto téma a v druhé polovině roku eh, patrně eh, budeme mít jasnější představu o tom, eh, jaký ten právní status vlastně je, protože zdá se, že ta skutečnost je složitější, než jak nám to před několika minutami představila paní velvyslankyně. Další důležité téma je Všeobecná investiční dohoda mezi EU a Čínou. Proběhlo pět kol hovorů, šesté kolo se chystá, jenom bych se chtěl zmínit o jedné věci, to je ISD. ODS. Tak, jak to už vyjádřila eh, paní, paní velvyslankyně poměrně jednoznačně. Eh, Čína si jasně uvědomuje, že mechanismus ochrany investic musí být součástí bilaterální dohody eh, s Evropskou unii. A samozřejmě konkrétní obsah a konkrétní prvky toho mechanismu ochrany investic jsou také jaksi ve výstavbě, abych tak řekl. Takže, pane předsedo, to bylo v podstatě ode mě všechno a děkuji vám. Děkuji, dokonalé, stručné a zajímavé. Děkuji. Takže tím jsme se dostali na konec bodu číslo 16 a vrátíme se nyní dále k bodu 18, což je výroční zpráva o subsidiaritě a proporcionalitě. A dávám slovo okamžitě panu zpravodaji, panu Borelimu. Děkuji, pane předsedající kolegové, je příliš zjevné, že princip subsidiarity je jedním z hlavních eh, kamenů, stavebních kamenů evropské identity. Je to základ jakéhokoliv principu společného růstu a to spolu s principem má proporcionality a solidarity. Dnes je také jasné, že princip subsidiarity na sebe bere novou dimenzi, protože je třeba najít rovnováhu mezi čím dál většími pravomocemi na straně EU a požadavky ze strany občanů, aby měli větší vliv na přijímaná rozhodnutí. A tento rozpor nás vede k tomu, že si klademe otázku, zda Evropa je skutečně schopna uplatňovat a interpretovat tento princip subsidiarity. Princip subsidiarity je horizontální pro všechny politiky Evropské unie, včetně politiky obchodní. Ale to, co může vypadat eh, jen jako nějaká hra zodpovědnosti, to je důležitá proměna, která má dopad, konkrétní dopad na všechny občany. Bez seriózní analýzy dopadu evropských rozhodnutí hrozí, že se občané ještě více vzdálí od evropských politik a od Evropské unie. Občané a občanská společnost žádá větší prostor na dialog s institucemi a více informací. To podle mě je výzva spojená se subsidiaritou, které dnes čelíme. A s tímto vědomím chci stručně uvést určité úvahy, které se týkají této zprávy o subsidiaritě za rok 2013. Pět bodů. První bod se týká subsidiarity v mezinárodních obchodních vztazích Evropské unie na základě celé řady dohod s třetími zeměmi. Subsidiarita je třeba je třeba, aby subsidiarita byla brána v úvahu, když jsou zde uh, některá ustanovení těchto smluv, která mají dopad na národní úroveň. Tím pádem by se měly členské státy vyslovit. S Lisabonskou smlouvou Evropská unie získala exkluzivní kompetence v oblasti obchodní politiky, Otevírá to ovšem prostor nejistoty v takových oblastech, kde obchodní dohoda obsahuje ustanovení, která se netýká pouze přímých zahraničních investic, jak dokázali nedávné dohody se Singapurem a s Kanadou. Existuje zde taková šedá zóna, kde můžou vzniknout střety zájmu a, a střety kompetencí a kde je třeba vnést jasno. Týká se to především takových oblastí, jako je energetika. Další aspekt se týká možných dopadů na uplatňování principu proporcionality, jako tam svědčí dohoda s Jižní Koreou. Druhý bod se týká makrofinanční pomoci. To je nástroj zahraniční politiky, ale také politiky obchodní. Velmi často ideologická debata brání tomu, abychom se zaměřili na konkrétní dopady této pomoci. Kritérium proporcionality se snaží posoudit, zda ty naše návrhy mohou být skutečně užitečné pro partnery, kterým pomáháme. Samozřejmě po analýze ex ante a kontrole parlament eh, potvrzuje tyto prostředky. Můžeme citovat princip more for more, který byl poskytnut zemím arabského jara. Ukázalo se, že je to zcela neefektivní. Třetí bod se týká potřeby zrevidovat způsob, jakým se provádí hodnocení dopadu ex ante u obchodních dohod. Velmi často bohužel jsme oslepeni příliš optimistickými uh, hodnoceními dopadu. Dovolte, abych eh, se rychle zmínil o TTIP. Jednání bylo zahájeno právě v roce 2013. Tato dohoda je velmi obtížná, neli nemožná, je velmi těžké vyhodnotit dopad této dohody na EU a na to, kdo z toho bude mít skutečný prospěch. TTIP by skutečně měl posílit transatlantický vztah mezi USA a EU ale musíme se ujistit, zda to bude skutečně přínosné pro naše občany a podniky, protože klademe si otázku, bude to mít skutečně dopady, pozitivní dopady na nás, na všechny, nejen na ty velké podniky? Odpovědě ne, nemůžeme si být jisti, protože jednání bylo zahájeno na základě odhadů, které není možno doložit ani kvantifikovat na základě analýzy, kterou provedla komise. Proto je velmi důležitý princip subsidiarity, musí být základem jakéhokoliv jednání ze strany komise. Další bod, který úzce souvisí s touto záležitostí je ISDS. V této oblasti existuje latentní konflikt kompetencí mezi rozhodovací mocí Unie a právní svrchovaností členských států. Je třeba toto vše analyzovat i v souvislosti s TTIP. Poslední byt, který chci bod, kterým chci uzavřít tuto záležitost, eh, se týká jednoho velmi důležitého tématu, který je samotným srdcem subsidiarity. Každý z nás je v parlamentu na základě mandátu, přímého mandátu, aby zde zastupoval občany své voliče, aby nejlépe chránil jejich zájmy a zájmy celé EU. Jak je možné, když se řeší subsidiarita, se velmi málo hovoří o místní úrovni a občanech. Chci zdůraznit, jak je důležité zapojit eh, občany do rozhodovacího procesu i v oblasti obchodní politiky. To podle mě je skutečná výzva subsidiarity. Naši občané chtějí mít více informací, chtějí být více zapojeni do procesu přijímání rozhodnutí, především když jsou zde potenciální dopady na jejich přímé zájmy. Dnes je zde spousta nástrojů, jak zapojit občany a jak je informovat o tom, co děláme. A tento prvek nesmí být podceňován. Je jasné, že nestačí nástroj veřejné konzultace, který používá komise, protože nezaručuje vyváženou účast. Pokud rozhodnutí přijímaná v Bruselu chtějí být co nejblíže občanům, pokud budou co nejblíže občanům, tak budou pozitivní a občané budou více podporovat. Děkuji a těším se na vaše komentáře. Děkuji vám. Teď dávám slovo stínovým zpravodajům, každému na dvě minuty. Pan Valenca. Eh, thank you, Mr. Chairman. Eh, Děkuji, vám, Děkuji pan... za slovo, vážený pane předsedo. Fernando Ruas zde bohužel není, ovšem já zde mám připraven jeho, tak tato zpráva je založená na třech hlavních cílích. Jednak je to analyzovat instituce, naše orgány a inkorporaci těchto principů. Dále je to komparativní analýza, aplikovatelnosti na základě předchozí výročních zpráv. A třetím principem je analyzovat stanoviska národních parlamentů ohledně návrhu komise z roku 2013. Tohoto hlediska by tato zpráva měla doplnit Eh, výroční zprávu komise z roku 2013, pokud jde o jejich vztahy s národními parlamenty. Pokud jde o subsidiaritu a proporcionalitu, tak jak je to zakotveno v článku 5 eh, smlouvy a protokolu 2 eh, o založení Evropské unie, pokud jde o mezinárodní obchod, Tyto principy jsou trochu omezeny, protože tam mají excesivní kompetence, tam má, um, kompetence EU, pokud jde o obchodní politiku. Sektory, kde by mohlo dojít k další aplikaci, jsou především v oblasti finanční pomoci, žádosti o finanční pomoc. Tam by mohlo dojít k zlepšení ex ante analýzy dopadu, především s ohledem na princip proporcionality a tam, kde by se měla naléhavě a efektivně poskytnout tato finanční asistence. Dále je to ochrana investic a přímých zahraničních investic, tam, kde tam potřebujeme jasnější definice pravomocí s cílem objasnit exkluzivní kompetence Evropské unie v tomto ohledu a zároveň ty, které spadají pod princip subsidiarity a proporcionality. Je zásadní v oblasti dohod o partnerství a obchodu s třetími zeměmi především definovat odpovědnosti v tomto ohledu eh, v případě obchodních dohod smíšeného charakteru. Pan Fernández Ruas se těší na další diskuzi, podrobnou diskuzi ohledně těchto témat. Děkujeme, pan Leifried. Thank you very much, Mr. President. I... Děkuji za slovo, pane předsedo. Mně je líto, já jsem se nepřipravil žádný projev, budu to muset trochu improvizovat. Ovšem to, co jsem chtěla říci, je, že slova pana zpravodaje jsou zásadní. Prokázat, kolik? Pan Valesa se o tom za chvíli, před chvíličkou tež zmínil. Kolik subsidiarity je vůbec možné dosáhnout v oblasti obchodních politik a kolik z toho je skutečně zapotřebí? Vidíme, jak funguje naše zahraniční politika, vidíme, že to tam vlastně kvůli tomu nefunguje. I tam je mnoho subsidiarity členské země dávají přednost provádět to, co si přejí a tak dále. Čili to musíme prodiskutovat a dosáhnout řádné rovnováhy mezi přílišným centralismem a subsidiaritou především v obchodním kontextu. To si myslím, že je jedna z možností, které bychom mohli ještě prodiskutovat s panem zpravodajem, jinak to podporujeme. A druhá záležitost, mechanismus ISDS, ochrana investic a všechny věci, kterých se to týká, tam musíme objasnit veškeré kompetence například eh, ISDS mechanismus v rámci TTIPu, by mohly být příležitosti k vyjasnění této problematiky. Víme, že v členských zemích probíhá diskuze, členské parlamenty členských zemí by teda měly být odpovědní za ratifikaci nebo nebudou ratifikovat, to pro mě zatím není úplně jasné a tato zpráva by možná eh, mohla celou záležitost vyjasnit. A další, poslední věc, co nějaký zvláštní typ eh, subsidiarity? Spravodaj se o tom zmínil, hmm, řekněme, nějaké celoevropské referendum, pokud jde o některé velice důležité oblasti obchodní politiky, o kterých se rozsáhlým způsobem diskutuje. Prostě zapojit do toho naše Eh, voliče. Právně to zatím asi není průchodné, ale mohli bychom o tom alespoň diskutovat, eh, jakým způsobem toho využít. Čili to je příspěvek z mé strany. A ještě ano, dvě minuty jsem vyčerpal. Těším se samozřejmě na konečnou zprávu pana zpravodaje a socialistická skupina ráda podpoří vše, co je rozumné. Pan Karim má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo zajímavý nápad, celoevropské referendum. Nic eh, lepšího neexistuje, abychom úplně sparalizovali naše práce, <laughs> ale možná, že to představuje i nějaké pozitivní prvky, o tom bychom ještě mohli prodiskutovat, nevím. Kolegové, já jsem se věnoval této problematice i ve výboru Jury, již po několik let subsidiarita se neaplikuje stejným způsobem na obchodní politiky, tak jak to vidíme v jiných oblastech, které nejsou v exkluzivní kompetenci Evropské unie. Nicméně je důležité to, aby respekt pro subsidiaritu a zároveň určité proporcionální přístupy, aby toto bylo chápáno v rámci všech našich institucí, tak aby všechny naše kroky se snažily být co možná nejefektivnější, nejúčinnější, Ehm, výkony pravomocí. Obchodní politiky v posledních letech ehm, možná neměly až takový přímý dopad na lepší legislativu. Je jasné, že náš měnící se přístup, především v oblasti regulační spolupráce, bude vyžadovat hlubší, řekl bych, mnohem hlubší zvážení a analýzu těchto principů. Iniciativy, které jsou propojeny s obchodními politikami rovněž a jinými politikami, například korporátní vykazování i v těchto oblastech. I to by mělo být součástí těch oblastí, které budou vyžadovat prokázání respektu pro subsidiaritu. A tam, kde bychom měli vidět relevantnost těchto dvou principů, tam, kde představil vlastně základ eh, tvorby politik. Cíle v této oblasti by měly být sdíleny všemi institucionálními subjekty, neexistuje-li nějak jasné, jasný důvod pro evropskou akci, evropský eh, krok a pokud skutečně nevíme jasně, jak toho bude dosaženo, tak není eh, jisté, že evropská iniciativa či globální iniciativa bude lepší než lokální či regionální iniciativa. Já jsem se podíval na práci našeho pana kolegu Bereliho. Některé z těchto aspektů si myslím, že eh, zohlednil eh, ve své textu. Rád bych mu poděkoval za jeho práci. Ovšem pokud jde o odstavec 3, myslím si, že tam je trošku riziko, pokud jde o ochranu investic a mechanismu ISDS. Bojím se, že budeme trošku vytlačeni na vedlejší kolej, mm, možná mm, to, protože to se vlastně netýká úplně, není to relevantní pro tuto problematiku. Jeden z příkladů, já jsem měl možnost navštívit několik členských států, podívat se na eh, eh, Velkou Británii, by, tam, máme tam více než 90 těchto ISDS eh, eh, případů, které v podstatě vlastně již od 90. let probíhají a Velká Británie vlastně nikdy nestratila žádný z těchto případů, pokud jde o možnost regulace eh, místních samozpráv v souladu s národní i mezinárodními zákony. Jedna záležitost, kde souhlasím s panem zpravodajem v tom, že opravdu se musíme přiblížit našim eh, občanům. Eh, naši dva kolegové se o tom již zmínili. Ano, evropské kroky by měly být přijaty pouze v případě, že ten cíl, který sledujeme, může být dosažen pouze na této evropské úrovni. Všechny kroky by měly probíhat na základě konzultace mm, s našimi občany, podniky, malými a středními podniky především a občanskou společností. A to si myslím, že v, té, v tomto textu kontextu vidíme. A jestli dovolíte na závěr, bych zúraznil ještě jeden bod, který podle mě je spíše takovým dotazem na komisi. Bylo by zajímavé si vyslechnout jejich názor, jak vidí e, roli proporcionality a subsidiarity nejen v oblasti obchodní legislativy, ale například i v nedávných dohodách nebo probíhajících dohodách o volném obchodu a jednáních, která probíhají v této oblasti. Čili, pane předsedo, děkuji, že jste mi umožnil delší čas než dvě minuty, které jsem měl původně k dispozici. Děkuji. No, tím v podstatě se dostáváme k zajímavému dotazu, jakým způsobem by subsidiarita mohla být, do jaké míry využita v, této, v těchto našich obchodních politikách. Vím, že zde máme studii, která eh, diskutovala možnosti subsidiarity, využívání subsidiarity. A myslím si, že podstatě většina záležitostí by měla probíhat na té národní úrovni. Jediná věc, která zde nezapadá do tohoto obrázku, je právě obchod, čili jakým způsobem zavést prvky subsidiarity právě do obchodních politik. To je zásadní otázka, ale možná, že komise má vhodnou odpověď. Uh, Mr. Chairman, thank you very much. George Vitorino from Vážený pane předsedo, já jsem George Vitorino z jednotky, která je zaměřena na meziinstitucionální vztahy. My jsme samozřejmě poznamenali všechny poznámky obchodní politiky, jak jste se správně zmínili, velice konkrétní, zajímavá oblast exkluzivní kompetence EU. Znamená to, že Evropská komise by se díval na tyto politiky nějak izolovaně. My samozřejmě spolupracujeme, jak jste se o tom správně zmínili, se zástupci, spolupracujeme na tom se zástupci všech členských států a i s parlamentem, kde jsou přímo zvoleni zástupci evropských občanů, Evropský parlament, který samozřejmě je i zodpovědný za demokratickou kontrolu my jsme si poznamenali veškeré připomínky samozřejmě a jsme připraveni pokračovat ve spolupráci s výborem INTA na závěrečném textu této zprávy. Děkujeme. Děkujeme a ještě na závěr pan zpravodaj. Děkuji kolegům za debatu. Jsem potěšen vašimi hodnoceními, především pokud jde o to evropské referendum. To je skutečně výzva. Podle mě se správnými nástroji i novými nástroji toho může být dosaženo. Mým cílem je vyslechnout si všechny vaše připomínky a velmi brzy budeme dále spolupracovat na této záležitosti. Děkuji. Ano, ta zpráva bude patrně na našem stole na příštím zasedání našeho výboru a budeme eh, o ní jednat. Tímto uzavírám tento bod a dostáváme se k bodu číslo 19, což je výměna názorů o případné eh, investiční dohodě mezi EU a Myanmarem. Jak si vzpomínáte určitě, tak jsme eh, uspořádali v listopadu slyšení na toto téma Eh, vyjednávání už začala, ale dosud neexistuje eh, žádná odpovídající dohoda na úrovni členských států. Eh, přesto to vypadá, že určitá dynamika v tom vyjednávání je a proto se těším na dnešní výměnu názoru. Nejprve dám slovo komisi, aby nás spravila o aktuálním stavu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já vám poskytnu takový stručný přehled toho, jak si zatím stojím, jak, jak si stojíme a vítáme tuto možnost navázat na předchozí výměnu názoru a na to veřejné slyšení, které bylo podle mého názoru vydařenou akcí. První kolo se konalo v únoru a jak jste už řekl, tak ta dynamika tam je. Máme dojem, že myanmarské úřady si uvědomují důležitost vytvoření e, příznivého, e, vyváženého e, investičního prostředí a jsou velice ochotní realizovat příležitosti také pro evropské investory. Chtějí diverzifikovat zdroje investic, protože jsou značně závislí na jiných zdrojích. Evropské investice, které jsou jinak v Asii tradiční, tvoří v Myanmaru pouze 10 Eh, už eh, Myanmar uzavřel podobné dohody s Čínou, Indií, ASEANem, Koreou, Japonskem a tak dále. A vzhledem k tomu, že zatím nemáme žádnou bilaterální smlouvu s některým členským státem EU, je na čase, abychom učinili pokrok ve vyjednávání. Celkově eh, bylo možné projít celý text na prvním kole vyjednávání a já bych chtěl pouze nastínit eh, ty oblasti, na které se soustředí patrně příští kolo, které bude v květnu. První z nich jsou požadavky na výkonnost. To je takový technický výraz pro požadavky například eh, na místní obsah nebo na určité požadavky, které jsou kladeny na investory, než jim bude povoleno investovat. Pak tu máme celý okruh transparentnosti nutnosti, což při současné byrokracii je poměrně náročné, protože ten byrokratický systém se teprve rodí. Možná to bude také problém, nicméně my děláme vše, co je v našich silách. Pak tu máme otázku řešení sporů. I tady eh, proběhly zajímavé diskuze které se týkaly samozřejmě i otázky řešení sporu mezi investorem a státem, ISDS, což je další téma, o kterém se vášnivě debatuje v tomto parlamentu. Chtěl bych k tomu pouze říci, že e, se zabýváme návrhy na reformy, které proběhly i jinde, e, tak, abychom e, vytvořili vyvážený a moderní mechanismus ISDS. Myanmar ho má ve všech ostatních dohodách až na jednu, takže znají ten koncept, ale možná nejsou tolik obeznámeni s novým konceptem eh, práva na regulaci. Pak je tu otázka, velice důležitá otázka udržitelného rozvoje. Eh, já si myslím, že Myanmar je velice vstřícný v tomto bodě a to i v oblasti pracovních a e, environmentálních e, aspektů. Nemusím opakovat, že je tam rozsáhlá kapitola, která nebývá v investičních dohodách a ta se týká udržitelného rozvoje, včetně společenské odpovědnosti firem. E, buďme si upřímní, Myanmar říká, že má omezenou kapacitu k tomu, aby vykonával některé věci, které mu ukládáme, ale politicky v tuto chvíli záleží na tom, že Myanmar je otevřen diskuzí a že neříká od začátku, že nechce eh, předpisy pro udržitelný rozvoj v této dohodě. Další kolo se bude konat na začátku května. Eh, budeme se snažit pokračovat v konstruktivní práci a budeme se snažit pochopit stanovisko druhé strany a dohodnout se na výsledku. Pak jediný další bod, o kterém byste měli vědět, je fakt, že paralelně budeme vypracovávat posouzení dopadu eh, z hlediska udržitelnosti, které bude zajímavé nejen pro komisi, ale i pro Evropský parlament a bude se týkat dopadu na sféru sociální, ekonomickou a lidskoprávní, který bude tato dohoda mít a začneme s touto studií velice brzy. Děkuji. Nyní náš stálý zpravodaj David Martin. Děkuji. Komise už poměrně chytře předběhla některé otázky, které jsem jí chtěl položit, ale chtěl bych přesto ještě zmínit několik bodů. Komise správně říká, že Myanmar už uzavřel celou řadu, osm eh, dohod podobného typu ale jejich struktura je jiná než struktura, kterou používáme my pro investiční dohody. A mě by zajímalo, eh, já bych se vrátil k tomu problému kapacity v jinému kontextu. Má Myanmar kapacity eh, na to, aby se eh, vypořádal s našimi požadavky, které klademe při vyjednávání A jak přesně obsahově se e, ta naše struktura liší od e, dalších dohod, které Myanmar má? Ke kapitole o udržitelném rozvoji. Tady už komise předeslala některé informace, ale mě by zajímalo něco víc o tom, zda eh, je Myanmar, eh, eh, zda má obavy, zda bude schopen plnit požadavky v této kapitoli, anebo jestli je to opravdu politické, jestli tím sleduje politické cíle, protože my jsme ještě nepodepsali celou řadu úmluv ILO a zdá se, nebo Myanmar nepodepsal celou řadu kumluv ILO a e, je otázka, zda tedy je ochoten to udělat. A zda je ochoten připojit se k iniciativě základních pracovních práv. která ne formálně, tak neformálně je svázána s tímto vyjednáváním že tímto způsobem se snažíme eh, Myanmar posunout správným směrem a proto potřebujeme kapitolu o udržitelném rozvoji. A poslední otázka se týká spíše toho, eh, jak budeme postupovat my ohledně investiční kapitoly. Stále ještě čekáme, až komisařka Mamström přijde mezi nás a představí tam svůj nový investiční přístup. To má ještě dopad na naše vyjednávání s třetí stranou, když zatím ještě nevíme, jak máme vyjednávat o investičních kapitolách. Děkuji. Já myslím, že 7. května budeme znát ta tajemství, která jsou zatím skrytá v útrobách komise. Děkuji, pane předsedo. Já musím počkat, než mi najde počítač. Vteřinku. Takže děkuji, pane předsedo. Já bych Eh, chtěla také se zmínit o několika otázkách. Pokud jde o tuto dohodu mezi EU eh, e a Myanmarem, tak si myslím, že eh, to velice souvisí se Světovou bankou Myanmar má také svůj vliv, eh, má, má co říci k té doložce o ISDS, která je velice kontroverzním tématem. A je velice těžké uzavírat kontrakt, pokud se jim nelíbí doložka o ISDS. Eh, takže eh, nechme Myanmar schválit svou vlastní legislativu a svá vlastní pravidla. Pro Myanmar je to nesmírně důležité, protože je to stále ještě napůl diktatura kde celá řada křesel je rezervována pro e, armádu a e, obyvatelstvo e, hlasuje pro armádu. V listopadu letošního roku proběhnou volby a doufáme, že země se posune o velký krok směrem k vyzrálé demokracii. Tím se dostávám ke své druhé prozbě. Neukvapujme se příliš s touto dohodou situace je pořád ještě poněkud mlhavá. Je zapotřebí, abychom podporovali lidská práva v této mladé demokracii. Proč nepokračovat s vyjednáváním až po volbách? To není, to není řečnická otázka, já na ní chci odpověď. Já si uvědomuji, že e, komisařka hovořila s dvěma z 20, 30 e, nevládními organizacemi, které byly proti této dohodě. Do jaké míry to má vliv na politiku komise? Paní Keller, děkuji. Já mám dlouhou řadu otázek, ale pokusím se je položit velice stručně. Pokud jde o ta vyjednávání v květnu, tak eh, jaké jsou cíle, o čem se bude jednat, o čem se tam bude diskutovat. Pak jste zmínil výkonnostní požadavky. Mně není příliš jasné, proč komise navrhuje tato pravidla pro výkonnostní indikátory, vzhledem k tomu, že ta dohoda má být o ochraně investic a nemá eh, nějak upravovat přístup na trh. Já si myslím, že komise by neměla vyjednávat o standardních výkonnostních indikátorech, s, požadavcích s Myanmarem a takovéto e, požadavky v, domácím kontextu a jak, jako je najímání určité procento barmanů a tak dále na jejich území e, a také co, co se týče transferu technologií, tak to by nemělo být zakázáno v země, která má před sebou ještě dlouhý kus cesty, pokud jde o její rozvoj. Proto si nemyslím, že jde o adekvátní nástroj. A dále, eh, jestliže víme, že v Myanmaru existuje značná eh, opozice eh, proti těmto výkonnostním požadavkům, mohl byste vysvětlit, proč to považujete za proveditelné? A další otázka. Myanmar by stále ještě směl dotovat malé domácí investory. Už jste zmínil některé problémy týkající se eh, eh, udržitelného rozvoje. Eh, k ISDS bych chtěla říct, že my nepovažujeme za dobrý nápad začlenovat ISDS do dohody s Myanmarem, protože v Myanmaru je potřeba celou řadu věcí regulovat ještě, pokud jde o sociální práva, o životní prostředí a tak dále. A prostřednictvím ISDS bychom tyto možnosti omezili, jak víme z našich neustálých diskuzí na toto téma. A konečně k dopadu, posouzení dopadu eh, na lidská práva. I eh, předchozí komisař de Hucht se zavázal k vypracování hloubkových posouzení dopadu na lidská práva, tak jak to eh, plynulo ze zprávy o OSN o lidských právách. Takže eh, budete zohledňovat také pokyny zvláštního zpravodaje OSN eh, pro práva na eh, potraviny. To si myslím, že je zcela zásadní pro případný dopad této dohody na rozvojovou zemi, jakou je Myanmar. Děkuji, pan Schlegemilch. Děkuji vám. Já se pokusím odpovědět a začnu eh, tou otázkou na kapacitu a udržitelný rozvoj. Podle mě je zjevné, že eh, pouze tři z osmi eh, úmluv ILO byly ratifikovány. A Myanmar argumentuje tím, že to provádí pomocí místních zákonů, ale zatím se příliš neposunul k implementaci. V tom systému je stále ještě mnoho jaksi reziduálního odporu. My se setkáváme s lidmi, kteří se snaží zlepšovat investiční klima a e, nemáme důvod je podezírat, že mají e, na lubem něco jiného e, nebo něco, co by byli schopni splnit ve vlastním systému. My i nadále budeme tlačit nesmírně tvrdě v tomto tématu, protože tato smlouva bude legitimnější v očích mnoha lidí, pokud bude obsahovat důvěryhodný přístup k tomuto význačnému tématu a velice aktuálnímu tématu v Myanmaru. Právě proto ta iniciativa pro pracovní práva není formálně svázána s vyjednáváním, ale e, je součástí komplexnějšího přístupu. Je to vlastně takový třetí pilíř, e, kterým podporujeme implementaci pracovních práv a implementaci umluv ILO. E, je tam celá řada programů, které jsou do toho zapojeny a všechny jsou relevantní. Pro vytváření eh, rozvojového modelu v Myanmaru. A tímto způsobem se snažíme ovlivňovat dění více, než jak je tomu v jiných zemích. Eh, další otázka byla ohledně dopadu nového ISDS. Eh, my informujeme všechny vyjednavací partnery o tom, co se u nás odehrává. Samozřejmě nemůžeme všechno zatím pozastavit, ale říkáme, že pokud dospějeme ke smysluplné reformě, což aspoň já doufám, že se stane, tak to bude možná mít následky na to, jak povedeme jednotlivá konkrétní vyjednávání. Drobné změny budou možné, tak abychom byli na naší straně koherentní. Pak to byla otázka paní Keller, která říkala, že bychom vůbec neměli zahrnovat ISDS. Já bych k tomu chtěl eh, říct pouze dvě věci. Za prvé, eh, Myanmar povolil ISDS celé řadě dalších partnerů a těžko vysvětlovat našim podnikatelům, proč nemůžou mít stejnou úroveň ochrany. A nezapomínejme také na to, že ty investiční dohody se týkají dlouhodobých investic. Takže pokud bychom chtěli eh, nějakou ochranu a potom po volbách došlo, došlo ke změnám, a tak dále a tak dále, tak my samozřejmě chceme do země dodávat technologii a další věci a očekáváme stabilní prostředí, ve kterém nebude docházet k vyvlastňování nebo diskriminaci. Ohledně toho, zda k tomu potřebujeme výkonnostní požadavky, to je diskutabilní. Eh, já vím, že existuje eh, pádný argument, podle kterého pro rozvojové země jsou tyto věci poměrně dobré, a já si myslím, že bychom měli poslouchat eh, naš, nebo naslouchat našim vyjednavacím partnerům. Eh, myslíme si, že eh, v mnoha případech je to nutné k tomu, abychom přilákali životaschopné investice. Je tady ale zapotřebí udržet určitou flexibilitu k tomu, abychom nepožadovali více, než co odsouhlasili s Japonskem nebo dalšími partnery. Protože zase to je otázka toho, k čemu se ta země už zavázala. A Chceme v takovém případě e, se dohodnout na nižší úrovně ochrany, když se snažíme přinášet evropské investice do Myanmaru. Eh, mimochodem, dotace eh, nejsou problémem, nebudeme se nijak stavět proti jakýmkoliv dotacím, které chce rozdávat eh, myanmarská vláda, ať už menším nebo větším společnostem. A pokud jde o SIA, o, lidská práva, tak já bych chtěl zopakovat, že posouzení dopadu na udržitelnost probíhají tak, že konzultant má k dispozici všechny dostupné zdroje. Takže předpokládám, že bude zkoumat i stanovisko eh, OSN a lidskoprávních agentur. A na základě i těchto informací bude vypracovávat studii a bude eh, zkoumat případný dopad investičních dohod. Děkujeme, říká pan předseda. Prosím ještě Janek. Pouze jedna otázka, abych si to objasnil, pokud jde o úmluvu VTO. I Myanmar podepsal tři z těch osmi základních. A kolik by museli podepsat, aby jsme je považovali za, řekněme, dostatečného partnera, pokud jde o práva, teda pokud jde o Mezinárodní organizaci práce a mm, tyto dohody, které podepsali. Děkujeme, prosím o odpověď. Náš přístup Nejde nám o nějaké podpisy, my máme mnoho zemí, které podepsaly úmluvy ILO a někdy skutečně na místě přímo v realitě nějaký velký rozdíl nevidíme. Čili my se snažíme samozřejmě, aby země potom i efektivně implementovaly ten obsah práva v této oblasti, pracovní práva a tak dále, čili jak to vypadá potom v rámci implementace na národní úrovni. Ovšem v těch mezinárodních vztazích to není pouze otázka ILO. My tam máme určité kontrakční dohody s nimi, máme možnosti sledovat určité kapitoly udržitelného rozvoje a tak dále, čili pro nás jde spíše o tu, nám jde spíše o tu implementaci, o tu kontrolu potom v realitě, protože to, že něco podepíšete, to ještě neznamená, že to plníte. My právě děláme ten follow-up, věnujeme pozornost monitoringu následnému. My netvrdíme, že tři je dostatečně. Některé země podepsaly více, méně. Spojené státy zde byly zmíněny několikrát. Víme, kolik podepsali oni, čili o to nám jde. Ano. Odpověď ale je v každém případě stejná. My chceme samozřejmě, aby spíše ty země podepsaly podstatu plnění dané smlouvy a úmluvy, což je důležitější pro lidi na místě. Ta ratifikace je důležitá, to je samozřejmě, my to požadujeme, protože mezinárodně závazné úmluvy jsou lepší než bilaterální, ovšem nejde pouze čistě o matematická čísla. V tomto případě, říká pan předseda, asi ještě proběhne rozsáhlá diskuze příště. Nevím, zda by si k tomu přál pan zpravoda ještě něco. Ne, dobře. Takže děkujeme. Tím jsme ukončili toto téma číslo 19 a dostáváme se k bodu číslo 20. Toto je záležitost, která proběhne za zavřenými dveřmi, podobně jako další bod, a to je schůzka koordinátoru. Takže teď bych poprosil pouze skutečně členy našeho výboru INTA, asistenty, politické skupiny, právní eh, službu a sekretariát našeho výboru, kteří zde mohou zůstat. Ostatní bych poprosil, aby opustili naše místnost.